a až bude text schválen a podepsán, stále ještě nebude práce u konce, bude, bude začínat. Tímto uzavíráme diskusi a hlasování proběhne zítra. A hned přejdeme k dalšímu bodu. A chtěl bych opět připomenout, že máme skončit ve 12 noci, tedy o půlnoci. A tady jsou i některé interpretační eh, otázky, které velmi komplikují nejen situaci dnes, ale i situaci zítra. Takže já vás prosím, abyste byli co nejstručnější, abychom využívali čas úsporně, eh, rozumně a přizpůsobili se nedostatku času. Nyní tedy jde o zprávu pana Koella, uplatňování ustanovení šengenského AKY e, týkajících se informačního šengenského systému v Bulharské republice a v Rumunsku. Slovo dávám zpravodaji Carlosu Koelovi na čtyři minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo, eh, paní komisařko, vážení kolegové, Chtěl bych se zmínit o čtyřech zásadních eh, bodech. Eh, především postup hodnocení. V roce 2007 eh, Bulharsko i Rumunsko pracovali na tom, aby se plně začlnili do šengenského prostoru a aby se tím otevřely vnitřní hranice. A proto se vypracovávalo hodnocení, abychom mohli uplatnit zásadní zásadní části šengenského eh, eh, AKIS eh, v zásadě systém SIS oblasti eh, námořní politiky, eh, eh, námořní dopravy a také všech druhů dopravy a víz. Toto se týká i využití osobních ochrany osobních údajů. Výsledky jsou takové, že je jsou podmínky pro Schengenské eh, AKIS. Schengenské eh, AKIS předpokládá eh, předávání údajů z těchto zemí, což umožní provádění kontrol na vnitřních hranicích Rumunska a Bulharska. Pokud jde o informační systém, Schengenský informační systém rada zaslala zprávy, ale a Evropský parlament má tedy informace eh, k tomu, aby eh, vytvořil zprávu, která eh, bude tedy zás, celá zásadní. Rumunský velvyslanec je schopen vyřešit problémy, které ještě jsou a týkají se odtajnění důvěrných dokumentů. E, tímto je možné zachovat harmonogram, ale máme problém, pokud žádáme o vyjádření Evropského parlamentu k tomu šengenskému AKIS co nejdříve. Došlo k dohodě mezi Evropským parlamentem a radou o předávání důvěrných dokumentů. A dále, e, pokud je o hodnocení Bulharska a Rumunska, v případě Bulharska Česka eh, byly eh, identifikovány určité otázky týkající se implementace. Jsou zde určité nedostatky, které byly také zjištěny. Eh, v tomto smyslu byla učiněna doporučení. Bulharsko se jimi řídilo a splní, poža- splní je. Pokud jde o Rumunsko, tam jde o přijetí dvou zákonů. Rovněž e, jde o vytvoření národního orgánu pro dozor e, nad e, údaji. Žádá se, aby eh, tato země poskytla vše, co se týká ochrany údajů a byly vytvořeny podmínky pro to, eh, nebo byly vytvořeny podmínky pro to, abychom Rumunsku i Bulharsku dali zelenou, pokud jde o eh, přenášení nebo postupování údajů. Evropský parlament odmítnul eh, návrhy předložené v říjnu loňského roku a požádal eh, komisi, aby eh, převzala iniciativu v této oblasti. Děkuji a dávám slovo komisařce Malstremové, aby vyjádřila stanovisko komise. Děkuji vám, pane předsedo, pane Koelio, dámy a pánové. Jsem přesvědčena o tom, že Bulharsko i Rumunsko udělají všechno, aby v březnu 2011 mohly zmizet vnitřní kontroly na jejich hranicích. Komise jim všemožně pomáhá, aby tyto státy splnili podmínky eh, hodnocení. Na základě tohoto hodnocení se komise rozhodne, zda přestanou vnitřní kontroly. Toto hodnocení stále pokračuje, je ještě příliš brzy eh, hodnotit výsledky, ale dosud byla situace eh, úspěšná, když se podíváme na hodnocení Evropského Eh, Rumunska a Bulharska, pokud jde o přijetí šengenského AKIS eh, pan zpravodaj hovořil o tom, že je třeba sledovat, zda tyto státy budou plnit doporučení. To je pravda, toho se právě týká zpráva. Eh, pr, eh, tato opatření a plnění doporučení jsou teď v odpovědnosti rady. A v tomto kontextu bych chtěla ještě potvrdit to, co jste navrhnul, že eh, na podzim opravdu eh, tento mechanismus bude podléhat eh, Lisabonské smlouvě a oba členské státy i parlament do tohoto mechanismu budou zahrnuty. Členské státy, pokud jde o vytvoření vnitřní důvěry a doprovodných opatření eh, pro eh, odstranění těchto kontrol a pro podpoře, podpoření eh, vízové a policejní spolupráce tomto případě očekáváme eh, výsledky hodnocení a spolupráce umožní odstranit nedostatky. Eh, dů, eh, teď důvod, proč se nyní sleduje hodnocení, je to, že tam byly určité nedostatky. Děkuji velmi, děkuji upřímně za, tuto, za toto hodnocení, za tuto zprávu, která byla předložena způsob, kdy budu eh, vás přerušovat 10 vteřin po uplynutí vaší, při, při, vaší přidělené doby, nám jedně umožní pokračovat, tak nyní za PPE má slovo paní Nedelčeva. Komisar, pozdravím gospodin Coelho i na... Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Já chci poděkovat panu Koelovi eh, za jeho zprávu. Na základě pozitivních eh, výsledků z kontroly o ochraně eh, údajů je možné pokročit k tomu, aby se systém aplikoval na Bulharsko. Přístup Bulharska do EU a přístup k SIS je zdrojem nadšení mezi bulharskými občany. Ovšem, Eh, tak ještě stále zůstávají kontroly na hranicích. Eh, bulharská vláda se maximálně snaží, eh, aby naplnila ještě poslední požadavky. Schengenský prostor není pouze prostorem volného pohybu, ale znamená také silnější celní spolupráci, zejména v oblasti boje proti obchodování s lidmi či pašování zboží. Ehm, bulharský přístup k Schengenu je součástí bulharského snu plně se zapojit do Evropy. Ehm, samozřejmě ehm, je třeba brát v úvahu formulovaná doporučení. Další sledování je zárukou, že bude pokračovat konstruktivní dialog. A tento dialog je také zárukou, že Eh, Bulharsko i Rumunsko budou k tomu přistupovat jako eh, k důležité součásti. A nyní pan Enciu jménem socialistů. Doamnă comisar, stimați colegi, ieri am 25 eh, Paní komisařko, pane předsedo, včera jsme oslavili 25 výročí nebývalé události a sice evropské mobility bez hranic. A při této příležitosti paní komisařka prohlásila, že Schengen je tím nejvýznamnějším a nejdůležitějším symbolem Evropy, eh, která může změnit každodenní život lidí. Další člen komise prohlásil, že Schengen je úspěchem Evropské unie posledních 30 letech. Takže přeji vše nejlepší eh, Schengenu a pro nás to bude znamenat odstranění kontrol. O tom dnes diskutujeme. Tato událost je velice důležitá a tyto obě země jsou připraveny prokázat, že jsou schopny vstoupit do šengenského systému ve prospěch rumunských a bulharských občanů, ale také ve prospěch všech evropských občanů ve prospěch skutečné Evropy, která by byla bez hranic a byla by ekonomická a sociální. Oba členské státy samozřejmě musí dodržovat cestovní mapu, kterou vypracovala komise. Je dobře, že Evropský parlament dobře plnil svoji úlohu strážce práva a že zde fungují transparentní vztahy. Je to proces, který bude mít rychlé a konkrétní výsledky ve prospěch eh, všech občanů. Evropská unie by měla mít na mysli pouze službu ve prospěch občanů, eh, šíření svobody, nový eh, vyhodnocovací eh, systém eh, umožní zajistit princip rovnosti a také mobilitu a svobodu v Evropě, takže podporujeme zprávu pana Koalio. A nyní jménem ALDE paní Griesbeck. Pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. Před několika dny jsme eh, společně eh, s předsedou Buskem a Barosem oslavili výročí Schengenu a dnes večer velmi pozdě eh, vkládáme další stavební kámen k tomu návrhu rozhodnutí rady. Přecházíme od úvahy posuzování k další akci, což je nezbytná podmínka pro odstranění kontrol na hranici Bulharska Rumunská, Rumunska. Eh, tyto podmínky se podle těchto posouzení eh, naplňují. Obě tyto země brzy budou schopny zaručit eh, ochranu osobních údajů, to je dobrá zpráva a umožní to do šengenského prostoru zařadit plně tyto dvě zemi, posílí to bezpečnost i prosperitu nejen těchto dvou zemí, ale celého evropského kontinentu. Jsem přesvědčena, že to umožní bojovat proti nelegálnímu přistěhovalectví, mezinárodnímu zločinu a proti dalším metlám. E, sníží to také rizika. Dvě poznámky. Um- Jedna minuta jménem zelených paní Ždanoka. Mr. President, dear colleagues. Vážený pane předsedo, e, paní komisařko, dámy a pánové, e, Otázka eh, patřit do šengenského prostoru je velice důležitá. Já sama pocházím z nového členského státu a vzpomínám si, jak eh, také jsme se chtěli připojit k tomuto prostoru. A já velmi uvítám přistoupení také Bulharska a Rumunska. Nicméně musím ještě připomenout, že některé nedostatky ještě byly eh, konstatovány. Naše skupina sdílí názor zpravodaje, že je zapotřebí dalšího sledování, monitorování Eh, a by se ukázalo, že problémy byly vyřešeny a že jsme vzali v úvahu eh, všechny obavy v, obavy, v oblasti ochrany eh, osobních dat. Také je zde otázka přistoupení k SIS One for All. A také sdílíme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 Eh, tyto země byly přijaty do Evropské unie už v roce 2007 a nyní diskutujeme o problémech Evropské unie. Eh, jsou problémy s tlumočením, zdá se. Eh, problém je na anglickém kanálu. Nyní už je všechno v pořádku. Můžeme začít znovu. Eh, Rumunsko a Bulharsko přijali v roce 2007 evropskou legislativu a nyní je na rozhodnutí, hovoříme o rozhodnutí Evropské rady a jsme rádi, že AKIS komunitér eh, teď přijímají dva nejmladší členové Evropské unie. Finální kroky při odstavení odstranění Eh, kontrol eh, v Evropské unii se už vykonávají. Obě země dostaly pozitivní hodnocení, pokud jde o odstranění kontrol na vnitřních hranicích. Jsou některé nedostatky, které by se měly odstranit co nejdřív a jakmile se to stane, pak očekáváme, že Rumunsko a Bulharsko budou odborně a technicky připravené a s pomocí dalších se v říjnu začne plnit eh, dokument nazvaný eh, cestovní mapa a otevře se tak šengenský prostor dalším dvěma členským státům Evropské unie. je jménem ECR na tři minuty, eh, ne, EPD na tři minuty má slovo pan Baften. Pane předsedo, eh, Schengen byl jakási kompenzace za volný eh, pohyb osob a eh, byl záležitostí týkající se bezpečnosti. Schengenský informační systém měl bojovat proti zločinu a v, ve stejné době nebo současně Schengenské aky představuje platformu pro kriminalitu E, Bulharsko a Rumunsko, e, tedy si musí položit, v e, případě Bulharska a Rumunska si můžeme předložit, dát základní otázku, zda tyto dva státy jsou schopné zajistit volný pohyb přes kontinent. Podívejme se na vývoj evropského šengenského informačního systému. U Spojené království dělá nezávislé kontroly kontroly týkající se eh, pasů cestujících. Eh, systémy v těchto zemích inspirují Schengen, aby eh, zmírnil eh, dopady polici, politiky otevřených hranic. Schengen umožňuje obchodování s, nelegální obchodování se zbožím a tím se vlastně ztrácí schopnost kvůli, schopnost, ztráce, kvůli snížené schopnosti určitých členských států dělat kontroly. Schengen tedy je jakýmsi oknem pro korupci a pro e, zločince vstupující do systému e, e, opat chceme zlepšit šenský informační systém přijetím a plánuje se přijetí systému SIS-2 systém eh, lze eh, použít i k určitému politickému eh, zneužívání, k jeho manipulaci s politickými cíly. Teď, když máme společné aky, Eh, ta, tato riziko je ještě daleko větší. Je řada zemí, které si dílí šengenský informační systém. Eh, nemůžeme říct si, kolik z těchto systémů, které zde jsou, nemá žádný mm, závadný eh, software. A to všechno umožňuje třetím stranám, aby přistupovali ke stejným datům jako uživatel. Čím více údajů, tím více přístupů a tím větší možnost zneužívat zneužití. Tento eh, systém eh, potřebuje zvýšenou eh, bezpečnost a tak, aby to nebyl jenom most, který může kdokoliv zneužít. Tím jsme skončili eh, s tímto eh, kolem zapsaných řečníků a nyní eh, bude čas pro otázky v sále. Na minutu dávám slovo paní Antonesku. Pane předsedo, já si přeju poděkovat panu zpravodaji Coelho Eh, chtěla bych mu poblahopřát celé jeho práci a podporuji vše, co mm, uvedl před pár okamžiky. Nejenom z hlediska vyhodnocování a ochrany dat, ale také z hlediska ostatních oblastí, které se mají vyhodnocovat. Rada by měla zaručit to, že členové Evropského parlamentu budou mít k dispozici všechny nezbytné informace, tak aby parlament mohl správně rozhodovat doufám, že budeme moci rozhodovat při znalosti věci. Děkuji. Gracias, tiene la palabra, Děkuji a slovo dávám paní Bačesku. Bačesku. Paní Bačesku, máte slovo. Thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poblahopřát panu Coelho k této důležité zprávě, která se vztahuje na Bulharsko a Rumunsko. Chtěla bych říci, že v Rumunsku existuje zákon, který byl přijat a který se týká ochrany osobních dat. To je pokrok pro naši zemi, která chce vstoupit do šengenského prostoru. Příslušné ministerstvo zrealizovalo Eh, určité snahy a zajistilo pokrok. A roku 2011 budeme mít eh, představu o tom, jaká opatření budou přijata eh, v souvislosti také s námořním systémem. Tato reforma si vyžaduje vytvoření nových útvarů. Posílíme také spolupráci s Frontexem a s dalšími organizacemi, které se zabývají dohledem pozemních. Paní Bačesku. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k těm, kteří děkovali mm, panu zpravodaji coelhovi Vypracoval vynikající zprávu z hlediska Bulharska a Rumunska. Chtěl bych vás upozornit na skutečnost, že Rumunsko bylo skutečným příkladem osvědčeného postupu z hlediska bezpečnosti v oblasti námořní dopravy. Rumunsko, stejně jako Bulharsko, naplnilo podmínky pro to, aby se stalo eh, součástí systému SIS. Proto se domnívám, že komise by se měla také zapojit do eh, těchto aktivit na podporu těchto zemí tak, aby tyto dvě země mohly dokončit vyhodnocovací eh, proces, abychom mohli vstoupit do tohoto společného prostoru. Jedná se o rozšíření, které se opírá o hodnoty, jako je svobodný eh, volný oběh Děkuji, pane kolego, děkuji, pane kolego a dávám slovo panu Cikerskému. Evropané eh, mají Výhody ze systému SIS umožňuje volný pohyb osob i volný pohyb zboží. Je to velké, velký eh, přínos Evropské unie. Eh, je tedy důležité, abychom v každodenním životě měli přílež, eh, příslušnou infrastrukturu a všechno zvládali. Vím z vlastní zkušenosti, že Vstup do šengenského prostoru znamená schopnost plného eh, uplatnění všech stanovených podmínek pro společnou bezpečnost a tyto standardy a normy musí být plně respektovány. Uzavíráme ještě eh, vystoupení pana Borise. Eh, pane předsedo, chtěl bych poděkovat panu Koelovi, který je naším expertem na Schengen a který odvedl vynikající práci. Já jsem velice rád, že pracovní skupina eh, pro Schengen pozitivně ohodnotila Rumunsko i Bulharsko a že tyto dvě země odstranily řadu problémů a dosáhly uspokojivých výsledků. Ochrana eh, vnějších hranic je velice důležitá. A Eh, rozhodně budeme dále pracovat na SIS-2 a na dalších etapách. Eh, já bych chtěl popřát eh, bulharským a rumunským přátelům totež, co jsme prožili my, když kontroly na našich vnitřních hranicích byly zrušeny. To je určitě historický okamžik, otvírá se nová kapitola ve vztazích s dalšími zeměmi a věřím, že tyto dvě země splní všechny požadavky. Přeju také vše eh, nejlepší komisařce. Děkuji a dávám slovo komisařce Malstromové, aby reagovala na vystoupení řečníků. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já nemám moc, co bych dodala, protože se tady zdá být eh, velký konsensus. Já souhlasím s těmi eh, myšlenkami, které tady zazněly, že to rozhodně je eh, dobrý výsledek Evropské unie, celý šengenský prostor, tak jak jsme si to připomínali při tomto výročí, kdy se můžeme pohybovat bez hranic v rámci Evropy. Já jsem přesvědčena, že šengenský prostor se rozšíří brzy o další dva členy. Přístup k SIS, ano, to je první velice důležitý krok ještě zbývá práce před námi pro tyto dvě země. Eh, je to otázka policejní spolupráce, soudní spolupráce, eh, boj proti zločinnosti. Já koncem roku navštívím obě tyto země, chci jim projevit podporu, chci konstatovat, jakému dalšímu pokroku dojde. Děkuji oběma zemím za dosaženého pokroku. Eh, k dnešnímu okamžiku. To je důležité i pro další členské státy, aby tady bylo vidět, že jsou konkrétní výsledky a že se můžeme dočkat šťastného konce tohoto příběhu. Je to větší transparentnost systému a je to také eh, větší zaangažovanost Evropského parlamentu při pomoci v posouzení Eh, těchto etap. To je velmi důležitý krok a věřím, že společně na tom můžeme pracovat, na novém tedy eh, mechanismu eh, posouzení. Děkuji panu Koelovi za práci, kterou odvedl na zprávě o těchto dvou zemích. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. A nyní uzavřeme diskusi vystoupením pana Koela, zpravodaje, kterému již nyní blahopřejeme. Má dvě minuty. Dobrý prezident, quatro notas finais. Děkuji, jenom čtyři krátké připomínky. Za prvé bych chtěl poděkovat za pozitivní reakci kolegů a za vynikající práci stínových zpravodajů. Za druhé bych chtěl ocenit konsenzus, který zde existuje a zároveň vyžaduje, aby Evropský parlament byl každý jeho půl roku informován o tom, jak eh, to je s doporučením, která nebyla eh, uplatněna úplně. Eh, dále jsou ještě určité kroky, které je třeba podniknout, jak připomněla paní komisařka Malström. A nakonec bych rád poblahopřál paní komisařce Malström za to, že nám dala záruky, že na podzim eh, bude předložena legislativní iniciativa týkající se systému hodnocení, protože hodnocení teď dělá čistě jenom eh, komise a eh, eh, dělá rada a hodnocení má zahrnovat všechny instituce, jak říkala paní komisařka, to znamená radu komisi i Evropský parlament, tak, aby hodnocení nebylo čistě jenom otázkou standardů. Já to vysvětluji tak, že nemůžeme mít dvojí míru na hodnocení těch, kteří jsou mimo Schengen Schengen, že po nich nemůžeme, na ně nemůžeme mít přísní kritéria než eh, na ty, kteří už jsou v Schengenu a eh, všichni tedy musí eh, dokázat nebo prokázat, že plní šengenské akis a že jsme schopni Eh, bránit své eh, externí hranice, protože jenom tak se nám podaří eh, vytvořit Evropu, která bude oblastí bezpečnosti. Děkuji vám, zavíráme diskusy a zítra v poledne se bude hlasovat. A přejdeme nyní k poslednímu bodu na pořadu jednání, kterým je otázka k ústnímu zodpovězení a která se